se rovněž zúčastnil mezi parlamentního zasedání EU Švýcarsko a pak zde byla tedy debata s poslanci Evropského parlamentu. Věříme, že to povede k tomu, že odstraníme